Eh, naše zasedání. Alors. Je commence par vous rapporter. Nejprve bych vám chtěl sdělit a prosím o trochu klidu a ticha v sále. Nejprve bych vám chtěl tedy sdělit informace e, z jednání s koordinátory, k té schůzce došlo předevčírem. Dostali jste dopisy 14 a 15 v rámci komitologie, e, nevyvolali žádné mimořádné reakce, Said taky neměl nic co k připomenutí ohledně toho e, té otázky z přístavy, tak to se bude hlasovat 6. E, listopadu, to je ten balíček tří zpráv, tak, aby to bylo vše připravené na plenární zasedání v prosinci. A pan Udžias a jeho zpráva, e, tam je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů posunuta až do září. Co se týče rozpočtu rok 2013, pilotní projekty, tak tam je rozhodnutí následující. E, navrhneme, aby se ty tři přípravné stávající akce dále realizovaly a aby nebyly přednášeny nové návrhy vzhledem k rozpočtovým omezením a vzhledem k tomu, že eh, už tyto projekty jsou finančně dosti náročné. Eh, Co se týče týdne mobility, tak eh, předseda výboru požádá písemně předsedu parlamentu o možnost mini slyšení odpoledne 18. září. Pan Tisdel, ředitel hodnocení pak EKU Severní Evropa, E, to znamená e, hodnocení evropské přidané hodnoty, e, tak se vyslovil k koordinátorům, kteří se seznámili s cíly nového vedení. A to je vlastně všechno k jednání koordinátorů. Tam se zdali jsou všichni spokojeni, či zda má někdo nějaký konkrétní dotaz. Pokud tomu tak není, tak vás ještě jednou poprosím o trochu klidu v sále. Byla bych velice rád, kdybyste se stišili a ptám se, zdali máte všichni své hlasovací karty. Děkuji eh, za to, že teď se mnou provedete takový malý test, eh, abychom zjistili, že EPP má jako obvykle o jednoho eh, poslance navíc. Zahajuji cvičné hlasování. Všichni hlasovali? Alors, il nous manque encore quelques votes, s'il vous plaît. Merci de vous. Ještě jednou poprosím ty, kteří nehlasovali, aby tak učinili. Děkuji. Eh, nejprve se znovu ptám, zdali mají všichni své hlasovací karty. Výborně, je tomu tak. Ještě nám chybí tři hlasy. Kdo ještě nehlasoval? Kdo ještě nehlasoval? To nebude 40, mais ça, ça monte, ça monte. 41, on Voilà. Oui, fermé. Le vote est fermé. Takže končím elektronické hlasování. Zdá se, že hlasovací zařízení funguje dobře. 42 votants. Je nás 42 poslankyň a poslanců a každá frakce je tedy zastoupena, jak má být. Začneme s hlasováním. Víte, že máme dnes čtvero hlasování, je to dost dlouhé a komplikované, pokusíme se to všechno provést korektně a e, postupovat kupředu rychle a plynule. Začneme nejprve hlasováním o prvním e, železničním balíčku, přepracované znění. Všichni jste připraveni? Děkuji. Začneme tedy pozměňovacím návrhem 1. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to přijato, ale ještě to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže eh, pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 2 je stažen. Teď 119. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? pardon, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, oddělené hlasování, první část, e, zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh 4 je stažen. Kompromis 1. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 120 a 120 Dva identické, zpravodajka je pro, kdo je pro? Ne. Omlouvám se, říká předseda, jsme teď u pětky, lépe řečeno 121. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teďko pětka, kdo je pro jako zpravodajka, která je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 123, zpravodajka je proti, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Šestka, zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Sedmička, zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, paní Meissner. Musí. Já si myslím, Dominiku, že nemusíš říkat, jestli zpravodajka je proti nebo pro. Máme, čeká nás hodně hlasování a víme, co chce zpravodajka. Máme před sebou přece hlasovací seznam. Je to jenom taková technická poznámka, návrh. Okay. Bien, alors nous reprenons. Takže teď, aniž bych sděloval stanovisko dajky, jestli moje Němčina je na úrovni, tak jsem to pochopil takhle. Teď sedmička. Kdo je pro, kdo se zdržel, kdo je proti, přijato. Osmička. Kdo je pro, kdo se zdržel, kdo je proti, přijato. Devítka. Pro, zdržel se,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 Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Amendement numéro 13. Euh, 13. Zase je to připojení jako v předchozím případě, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. 14 a 127 se ruší. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Šestnáctka. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, šestnáctka se ruší, říká předseda. Sedmnáctka. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 17 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 129 se ruší, 18 je stažena. Kompromis číslo 26 je na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130 a 19 se ruší, 131 e, nebyl zahrnut, teďko šestka, kompromis číslo 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 120 se ruší, 132 a k tomu ústní pozměňovací návrh, který vypouští výraz of regulatory bodies. Kdo je tedy pro s tím ústním pozměňovákem, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jedna dvacítka a 133 se ruší. Pozměňovací návrh 135. 4. Ano, je tady návrh ústního pozměňovací... Ústní pozměňovací návrh. My jsme o tom všichni ještě diskutovali. A poslední věta nebude ale within 10 weeks of receipt of the request. Damit man aby se to nedalo do nekonečna prodlužovat. Oui. a pas de remarque, tout le monde accepte l'amendement. Eh, nemá k tomu nikdo nic, všichni přijímají tento ústní pozměňovák, takže 134 eh, s tím ústním pozměňovacím návrhem Michaela Kamera, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, děkuji, přijato. 22 se ruší, 135 zase s ústním pozměňovacím návrhem vypustit výraz of regulatory bodies. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23 se ruší, teď je 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24 se ruší číslo 25 s ústním pozměňovacím návrhem opět vypustit výraz of regulatory bodies. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Kdo se zdržel? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 27 eh, a 138 se ruší. 137 ne, ptá se předseda. Aha, takže 137 se také ruší. A teď je na řadě pozměňovák 28. Tady je eh, oddělené hlasování, první část eh, začíná výrazy requests by a končí výrazem Railway Undertakings. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak eh, ruce nefungují, nebo co? Já to začnu ještě jednou. Tady nehlasovala řada lidí, 28. Oddělené hlasovat. až k Railway Undertakings. Kdo je pro? Ano? Matěj? Já mám otázku v té 137. Kompromis 8 znamenal, že se vypouští 138 a 27, ale podle seznamu by se neměl vypustit pozměňovák 137 a my jsme o něm nehlasovali. Na mém seznamu je 137 také. 137, 138 i 27. To všechno se e, e, vypouští v případě kompromisu 8 a jeho přijetí. Doufám, že to je všechno jasné. A teď se vracíme k 28. Oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? První část 28. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část až k výrazu other facilities, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 139 se ruší, 29 je staženo, 141 a 142 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicítka se ruší. 140. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jedna třicítka je stažena, 143 je na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď dva třicítka, ta je stažena, 144. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33 e, se ruší, 145 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100, e, pardon, 34 se ruší, 35 a 146 jsou e, totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 147 a 36 jsou také totožné, kdo je pro, kdo se zdržel, kdo je proti, přijato. 37 je stažen, 148 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38 se vypouští, 39 rovněž, 149 od zpravodajky a 150 od pana Cíle jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40 od zpravodajky, kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká předseda, 40 se e, vypouští, omlouvám se. Na řadě je 151 od zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. čtyřicítka se ruší, čtyřicítka od zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43 se vypouští. 152 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44 se ruší. 45 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48 od zpravodajky. Kdo je pro? zdržel se, proti, přijato 49 od zpravodajky, pro, proti, zdržel se, přijato 50, to je vypuštěno, 153, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 154 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 155 a 51 se ruší. 156 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 250 se ruší, 53 a 157 jsou staženy, kompromis číslo 10 je na řadě od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 158 a 54 se ruší. 55. 55 je enlevé. 55 se vypouští, 56 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 159 a 58 se vypouští. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160, 59, 186 a 107, to se všechno ruší. A teď 60 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 1,60 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 2,60 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 63 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 64, 65, 66, to všechno se vypouští. 67 od zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 68 od zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 69 a 71 jsou staženy, 161 od paní Wills, kde je pro? Oui, quand même. Qui vote Kdo se zdržel? Zamítnuto, 161. Teď 162. Eh, tady je zase oddělené hlasování. První část eh, od regulatory body až k present directive. Kdo je pro? Kdo je proti první části? Kdo se zdržel? Takže první část je přijata, druhá část až k výrazu adapting its decisions. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část je tež přijatá. Pozměňovák 163 od paní Wills. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 164 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 72 eh, se vypouští, 73 je stažený, 165 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat. 76 eh, se vypouští, 74 je stažen, 75 od zpravodajky, kdo je pro, kdo se zdržel? Kdo je proti? Návrh je přijat. 166 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, návrh je přijat. E, omlouvám se, Michael, prosím. Der nächste 100. Ten další pozměňovací návrh 167 je tak jako předtím, tedy v prvním odstavci e, to within six weeks a tak dále. A potom within ten weeks of the receipt of the complaint. Takže tam jsme se taky shodli, všichni koordinátoři to takto upravíme. Nikdo není proti tomuto pozměňovacímu návrhu, takže 167 s ústním pozměňovacím návrhem předneseným Michaelem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat s ústním pozměňovacím návrhem. A teď 77 a 70 se vypouštějí. 168 od paní Wills. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 119 a 79. Nyní máme 169. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. 80 odpadá. Kompromis 14, Kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 80 odpadá, takže jsme u 15 kompromisu, kde je pro, kde je proti, Zdrželi se? Schválen. Odec 82 odpadá. 170 zpravodaje pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 83 odpadá. Jsme u kompromisu 16. je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 84 odpadá. Jsme u kompromisu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 174, 85 odpadají. 86 zpravodaje pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Další odpadá. 87 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 88 zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 odpadá. 90 zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 172, 173 a 15 odpadají. Jsme u pozměňovacího návrhu 175 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 91 odpadá, 92 pro Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přílohy. 93 zpravodaje pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 176 paní Tykau pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 20 pro, proti, kdo se zdržel, schvaluje se, 177 odpada kompromis 21 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní 96 všechno, tedy pardon, kompromis 22, chci, chci říct, říká pan předseda. Kompromis 22 pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 96 odpadá. 97 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 98 a 182 odpadají, 183 paní Wills pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se, 99 a 100 jsou staženy, takže kompromis 23 proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 101 odpadá. Kompromis 24 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 102 odpadá. 103 zpravodaje pro. Proti. Kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 104 zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 184 paní Vils pro. Proti zdrželi se, zamítá se. 185 Wills pro, proti, zdržel se, zamítá se. 105 a 106 jsou staženy. 108 také nemáme. 109 paní Wills pro, proti, zdržel se, zamítá se. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 110 je stažen. 111. Paní Wills pro, proti, zdržel se, zamítá se. 112, pravda je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis číslo 27 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 113, nic 114 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 115 je pro, Proti. Zdržel se. Schváleno. 116 pravodaje pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis číslo 28 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 117 odpadá kompromis 29. Pro. Proti. Zdrželi se. chváleno, 118, 118 odpadá. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Blahopřejeme. Paní zpravodajce. Tady vidíme jasný výsledek a k tomu, abychom mohli o tom hovořit s radou. A k vyjednavacímu mandátu se dostaneme později. Tím pádem přistupujeme k dalšímu hlasování, které se týká podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj. E, tedy je to zpráva paní Tatarely. Do monsieur pardon. Pan, pardon, říká pan předseda, já se omlouvám, pan Kohlíček, já jsem si spletl jméno. Je to pan Kohlíček. No, c'est le, monsieur, le rapport Klíček, víš, že oui, j'ai Ano, opravil jsem se. Je to samozřejmě zpráva pana Kohlíčka. Petit erreur. Bien. Tout le monde est prêt. Ce deuxième vote. Takže všichni jsme nyní připraveni k druhému hlasování. A začneme 21. Paní, paní Tykal. Pozměňovací návrh paní Tykal. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 22. Paní Vlasto, Deverak a Dantan pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 23. Tatarela Finance pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 24. Tykau pro. Proti? Strželi se? Schváleno. 25. 29 Dantanta. Pro? Proti? Kdeže je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kače. 27. 27. Paní Vlasto, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní jsme u kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 26, 29, 4, 28 jsou v kompromisu, takže odpadají. Tím se dostáváme k 30 pana Pirkera pro proti, kdo se zdržel, schváleno. 31, a, paní Ayala Sender pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 32, Firenze Danielis Udělas Statarela pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, paní Tykau, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 34 pana Vlasáka pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 Firenze a další pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 pan Udějas pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 37 paní Tykal pro. Proti. Zamítá se. 38 paní Tykal. Pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 39 a 40 rovněž paní Tykal. Blokové hlasování pro, proti kdo se zdržel? To ověříme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování, takže se zamítají. Pozměňovací návrh 5 zpravodaje. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno a dohromady 41, 42 pana Kramera. Pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Opět společně 43, 44 pana Kramera pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Další hlasování v bloku 45, 46 pana Kramera pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. Bloku 40, tedy ty další 47, 48. Pro, proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní opět pan Kramer a také v bloku 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51, 52 téhož navrhovatele pro, proti, ano, zdrželi se. Schváleno. 53, 54 pan Kramer proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Číslo 6. Paní Vlasta de Vlastodeverak Dantan. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pak 1, 10, 11, 7, 8 a 9 byly součástí kompromisu. 12 pana Jigince pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 13 Deverak Vlasto Danton pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 14 Deverak Vlasto Danton pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15 pana Kramera pro, proti. Ověříme elektronicky. Zahajem hlasování. Konec hlasování. 21 proti 19 schváleno. 16 pana Vlasáka pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Teverak Vlasto Dantan pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 18, 2, 19 jsou součástí, takže odpadají a teď 20, eh, to odpadá. Takže pouze 3. Takže ne, takže přecházíme k závěrečnému hlasování, které bude elektronicky. Zahajujeme hlasování. Závěrečné hlasování. A. Takže prosím, Konec hlasování. 37, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme panu Kohlíčkovi. Et avant que les troupes ne s'éveillent. Tak, a nyní přistoupíme k další zprávě paní Tykao která se týká strategie politiky soudržnosti pro oblast Atlantiku. Ano, pane předsedo. Dovolte mi pouze vás požádat vzhledem k tomu, že EPP požádal, požádal odložení hlasování s tím, že bychom měli ještě vyřešit určitý, určité problémy a nebylo to akceptováno, tak bychom dnes neměli přijímat žádné ústní dodatečné pozměňovací návrhy oproti tomu, co je v hlasovacím seznamu. To je ten tachy, tachograf strategie, ale já vám to říkám už dopředu. No moment, moment. já tě požádám, abys to zopakoval na příslušné místě. Já to klidně zopakuji. Já připomínám. Abychom si nepletli hlasovací seznamy. Teď jde o Atlantickou oblast zpráva paní Tykal. Všichni připraveni? Takže začneme. Kompromisem číslo jedna pro, Proti. Zdržel se schváleno. 1, 2 odpadají. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, 4, 5 a 6 jsou v kompromisu. Jsme u sedmičky paní Ael pro, Proti proti, zdrželi se. Schváleno. 8. Devera Vlasto Lebrun. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 911 nám odpadají, ale, ale máme tu kompromis 3, který neodpadá. Kompromis 3 pro proti, kdo se zdržel, schváleno. Tak teď teda 9, 10, 11 padají, takže 12 s ústním pozměňovacím návrhem Texery. To bylo oficiálně předloženo, takže kdo hlasuje pro, proti, kdo se zdržel. To je schváleno s pozměňovacím návrhem 13 pana Taylora jako doplněk pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pan Malcer, 14. Pr, pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 15. Paní Bilba. Ústní návrh. Pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Texera pro, 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 17. Deverak, Blasto a Lebran pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18. Bilbao. Doplněk pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis čtyři pro, proti, zdržel se, schváleno. Tím pádem, tím zahrnujeme i 19, 20, 21. 22 Bilbao pro, proti. Myslím, že, že to odpadá, ale eh, tedy ale ověříme to, takže zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Ano, zamítá se. 20 proti 16. Jsme u 23. Pan Valce. Doplněk pro. Proti. Takže to je tatáž většina zamítá stejnou většinou. 24 Bilbao pro, proti. Myslím, že schváleno, ještě to ověříme. Zahajuje hlasování. Konec hlasování. roce 2018, takže schváleno. 25, paní Vlastodovérak pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 27, Helcer pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 26, Bilbao, doplněk pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 28. Bilba pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 29. Paní Jela pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Odstavec 12, 30 pozměňovací návrh Texera, ústní pozměňovací návrh, který byl předložen eh, v pořádku, takže kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Tak budeme hlasovat. Konec hlasování. Kdy blahopřejeme paní Tykau. 37 pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel. Vy, Davide. Monsieur Grosch. Äh, Herr Vorsitzender. Pane předsedo, aby to nebylo samá francouzština řeknu vám něco německy. EPP žádala odložení hlasování, protože nejenom interně, ale i s ostatními frakcemi jsme si chtěli ještě něco domluvit u této důležité tematiky. Takže já také vycházím z toho, že po tom dnešním hlasování a v mezidobí, než to bude na plenárce, se ještě sejdeme s jednotlivými frakcemi, abychom tam ještě určité věci upravili, opravili. A proto bych byl rád, kdyby už eh, dnes nebyl, nebyly přijímány žádné ústní pozměňovací návrhy nebo split vote a zůstali u toho, co je na hlasovacím seznamu. Ne, že bychom byli nějak zatvrzelí vůči eventuálním změnám, ale mohu vám říci, že ten text, eh, který zde leží, neodpovídá tomu, co si mnozí kolegové představovali a proto ještě očekáváme celou řadu oprav. Děkuji. Yeah. Děkuji. Já k tomu nemám až tolik co dodat, jenom připomenu, že rozhodnutí odložit či ne toto hlasování eh, se již diskutovalo eh, a vyústilo to v prezentaci a hlasování dnes. Eh, žádost a žádosti pana Groše jsou zcela po právu, ale nebudou E, přijaty e, ani ústní pozměňovací návrhy, ani e, to oddělené hlasování během hlasování podle jednacího řádu. A teď paní Foster, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci jenom do záznamu, aby bylo zaznamenáno, že souhlasím s tím, co řekl pan Groš. Je to velice komplexní téma a já nemám pocit, že jsme měli dost času probrat eh, dopodrobna to, co bychom měli schvalovat. Prostě řada lidí má tento dojem. Děkuji. Ano, Said. Velice stručně, pane předsedo. Jak víte, my už jsme odložili to hlasování jednou a já naprosto ale souhlasím s kolegou panem Grošem, že jak obvykle po hlasování ve výboru a mezi tímto hlasováním a plenárním zasedáním parlamentu je ještě celá řada možností se sejít eh, s zástupci jednotlivých frakcí, aby se vyladili eh, určité postoje, aby se našla řešení k určitým problémům. Naše frakce je k tomu připravena. Nejprve si počkejme na výsledek tohoto hlasování, nepředbíhejme a pak uvidíme, jak dál. Předseda, děkuji Saide. Já si myslím, že bylo zajímavé eh, připomenout, že tady prostě je toto právo žádat, aby se eh, nehlasovalo odděleně či nepřekládali ústní pozměňovací návrhy. A za druhé je zajímavé zjistit, že socialisté a jejich eh, zpravodaj jsou připraveni diskutovat i po hlasování, takže to je docela eh, dobrá zpráva. A teď prosím maximální toleranci, protože je to celé značně složité. Pokusíme se to absolvovat prostě korektním způsobem déjà qu'il y a des erreurs sur ma liste. Už teď se dozvídám, že na mém hlasovacím seznamu jsou nějaké chyby, ale snad dostanu pomoc od nejbližších sousedů. Půjdeme tedy pomalu a pozorně a prosím neházejte schnila rajčata po předsedovi. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 7 Jedná se tedy o technické a ústní pozměňovací návrh, eh, který byl předložen včas. Eh, kdo je proti, kdo se zdržel, tento, eh, ta sedmička je tedy přijata. A teď kompromis číslo jedna. Hlasujeme tedy o jedničce kompromisu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jednička je přijata. To znamená, že osmička, devítka, 10, 11, 134, 166 a 135 jsou pokryty tímto kompromisem 1 a my můžeme rovnou hlasovat o 136 a 137. Jedná se o dva identické pozměňováky, takže o nich budeme hlasovat najednou. Koch a Ferber. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Vidím, že to tedy bude opravdu zajímavé. Už to vypadá slibně hned z kraje. Všechno to, co následuje, nás vede tou šedou krajinou šedivých stránek až k kompromisu dvě, protože až k pozměňovacímu návrhu 36. Je to všechno obsaženo v tom prvním kompromisu a my se můžeme teď vrhnout na kompromis 2, který se týká článku 3. Navrhuji, abychom tedy hlasovali, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Kompromis číslo 2 je tedy schválen. Na řadě eh, je 165, ta byla staž, pardon, sedmička, ta byla stažená. Zůstáváme tedy v šedé zóně. Na straně 6 najdete kompromis číslo 3 uprostřed stránky, ten se týká článku 4. Pan Groš, prosím. Eh, Eh, pane předsedo, chtěl jsem vás jenom upozornit, že 124 ve své druhé části není pokryta pozměňovacím návrhem 3. To znamená, že teď je třeba se rozhodnout, zdali o tom budeme hlasovat či nikoliv pardon, 184, 184, druhá část není v žádném případě ani spochybněna, ani převzata v kompromisu číslo 3. Takže teď se táže, budeme-li o ní hlasovat. Připadám si tady v menšině. Předseda, ano, dobře slyším, co říkáte. Chcete tedy, abychom hlasovali o druhé části eh, toho pozměňovacího návrhu 184. Dobře, já si myslím, že to je logické přijmout toto žádost. Paní Tykal, prosím. Pane předsedo, diskutovali jsme o všech kompromisních pozměňovacích návrzích se stínovými zpravodaji a všichni stínoví zpravodajové souhlasili s tím, že e, ty e, pozměňovací návrhy, které jsou teď tady šedivě, e, jsou obsaženy v kompromisních pozměňovacích návrzích. Takže já bych navrhovala, abychom to nechali tak, jak to je teď v našem hlasovacím seznamu a pokud to bude nutné, tak na plenární zasedání ještě máme čas diskutovat i s panem Grošem o té jeho části pozměňovacího návrhu. Nechala bych tu věc věc, jak je. Předseda, pokusíme se tu věc zjednodušit a já vám tedy navrhuji, abychom e, to nechali na moudrosti plenárního e, e, našeho, našeho tedy výboru eh, jednou provždy. Nechme to na moudrosti naší zpravodajky. Prostě bejme to eh, tak, eh, berme to tak, že je všechno pokryto a pokud tedy ne, tak všechny žádosti musí být vzaty v úvahu. Musíme se rozhodnout, musíme být koherentní. Takže teď se vás táži proto, abychom se vyslovili k návrhu předse, předkládající eh, poslankyně, tak, aby se to prostě nedělilo dalším způsobem, kdo je pro, kdo je proti. Výborně. Takže vracím se k tomu hlasování. Eh, kompromis číslo 3, jestli se moc nepletu. Kompromis 3 se týká článku 4, takže hlasujme, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A e, teď na straně 7 je kompromis e, číslo 4. Musíte bedlivě hledat. Hlasujeme o čtyřce. Kompromis 4 ke článku 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A tím se dostáváme na stranu 10. Tam nalezneme kompromis 5 ke článku 6. Kompromis číslo 5, všichni to našli, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat, já vám děkuji. A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 Takže nejprve budeme hlasovat o kompromisu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odhlasováno, schváleno, ale určitý počet pozměňovacích návrhů eh, ke článku 17 nejsou pokryty, což jsou pozměňovací návrhy 76, ano, 76 od zpravodajky, která je pro. E, kdo je pro, kdo je proti? Takže hlasujme elektronicky. Zahajuji hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh zpravodajky číslo 76. Ještě tři hlasy. Tak končím hlasování. Návrh je zamítnut jedním hlasem. A teď je před námi 77. od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 218 od paní Sehnalové. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. 78 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A před námi je kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat a před námi je kompromis číslo 8. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Kompromis 9. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 84 eh, od zpravodajky. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Kompromis. A v kompromisu číslo 12 vás musím opozornit na opravu, která byla v textu provedena v první větě, kde je řečeno Impact Assessment on the Feasibility and Merits of Merging. A ten výraz and uh, of merits je připojen. Všichni souhlasí. Takže takto modifikovaný kompromis, či lépe řečeno takto opravený pozměňovací návrh, číslo 12 předkládám k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 86 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je přijat, ale zkontrolujeme to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, návrh je přijat. Pozměňovací návrh 24 od paní Lichtenberger. Ne, omlouvám se, říká předseda. Ono to jde dohromady s pozměňovacím návrhem pana Bacha, takže kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 246 od paní Lichtenberger. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Kompromis číslo 14 v řadě. Kompromis 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A před námi je 91 od zpravodajky a e, to se pojí s 271 od paní Sehnalové, ty jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 273 od pana Van Dalena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 272 od pana Higgince eh, a Fidanza a Kocha pro, proti, zdržel se, návrh je přijat. 274 od pana Ulmera pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 275 od pana Ulmera pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, pokud chcete. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. 93 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Před námi je kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Kompromis 16. Pro? proti, zdržel se, přijato. Dvěstě od paní Lichtenberger. Ne, omlouvám se, říká e, předseda. Nejprve kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 286 eh, od paní Lichtenberger. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je návrh přijat, ale zkontrolujeme to elektronicky. Návrh, eh, hlasování je ukončeno, návrh je přijat. 21 hlasy proti 19 s jednou abstencí. A teď eh, eh, od pana Vandalena, tady máme 289. Ne, to možná padá. Ne, musíme hlasovat. Kdo tedy je pro? Návrh 289. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A před námi je kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A teď 333 od pana Kadrahuji a Tykau e, eh, pro, proti. Návrh je zamítnut. 311, eh, ta je vypuštěna. Ne, to je zamítnuto. Takže 311 se musí eh, schvalovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. 309 od paní Ajaly. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 308. Donc, donc, oui, donc, oui, alors vous vous opposez à l'amendement oral. Donc on le vote. Předseda, tak vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, paní zpravodajko, takže budeme o tom hlasovat bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Je to 308 od pana Groše bez ústního pozměňovacího návrhu. Takže jde o to, aby si to všichni pěkně uvědomili zpravodajka ten pozměňovací návrh od pana Groše odmítá. Všichni to dobře pochopili, takže 308 bez ústního pozměňovacího návrhu od paní Tykao. Kdo je tedy pro 308? Kdo je proti? Aha, tak to teda elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. 21 k 19, návrh je přijat. Před námi je teď 317 od pana Ferbera. Kdo je pro? Kdo je proti? EPP je nějaké eh, paralýza rukou 317 od pana Ferbera, to je teď na pořadu. Kdo je pro? Asi nastupuje únava. Kdo je proti? Kontrolujeme elektronicky. Návrh je zamítnut. A teď 316 a 336, ty jsou totožné. Je to paní Meissner a pan Ferber, kdo to předkládá. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. další je stažen, 369 je 268 a teď je 340 a 313, ty jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti. Navrhuji, abychom to ještě zkontrolovali elektronicky. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 315 od pana Ferbera. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 307 od pana eh, Kocha. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 302 od pana Cíleho. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 304 od pana Cíleho. Opět, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 342 od paní Lichtenberger, to je ústní technický pozměňovací návrh číslo 4. Takže bez. Takže bez tohoto ústního pozměňovacího návrhu, protože taková byla žádost z kraje 342 e, od paní Lichtenberger bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Takže i bez je paní Lichtenberger pro. Kdo je proti? Návrh je stejně zamítnut. A tím, že byl přijat 308 pozměňovák, takže 341 se ruší a před námi je 342 od paní Lichtenberger bez ústního pozměňovacího návrhu. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 328. Takže en blok 321, 320, 319, 318, 297, 298, 299, to bude tedy hlasování en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasujeme elektronicky. Myslím, že je to ne, ale nejsem si jist. Hlasování je uzavřeno, návrh je zamítnut poměrně značnou většinou. 301 je stažena, na řadě je 328 od pana Ferbera. Pořád eh, bychom o tom měli hlasovat, zdá se, že ano. Takže 328 od pana Ferbera, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Před námi je tedy 322 a 331, ty jsou totožné, jsou od pana Ulmera a paní Weisgerber. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou zamítnuty. Před námi je 29. od eh, to je zase eh, a blok hlasování 329, pardon, 329, 324, 325 a 6, to jsou identické, kdo je pro, kdo je proti. Zkontrolujeme to elektronicky, myslím, že je to zamítnuto, ale Podíváme se, zahajuji hlasování. Pořád tady je jeden, který nehlasuje, nerozumím tomu, ale teď tedy končíme hlasování. Návrh je zamítnut poměrně výrazně. 27 proti, 13 pro. 330 bez ústního pozměňovacího návrhu, předpokládám. Hlasujeme pouze o bodu B. Od pana Groše, kdo je pro, kdo je proti. Myslím, že to je stejná většina jako v předchozím hlasování. Návrh je tedy i teď zamítnut. Teď pozměňovák paní Lichtenberger 342 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh od paní Tykau číslo 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. 337 od pana Groše bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 306. Tady je oddělené hlasování, o které bylo požádáno ovšem dřív a E, takže zůstává v platnosti. Navrhujeme první část tohoto pozměňovacího návrhu 306 od výrazu vehicles až po výraz delivering postal items. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky, pokud souhlasíte. Ta první část. Končím hlasování. Návrh je přijat. 22 hlasy proti 18. A druhá část kdo je pro? Vkládám to k hlasování. Proti? Druhá část je zamítnuta. Dostáváme se k 335C od pana Kastlera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď jsme u 305, 300 38. Ferber, Weisgerber, Winkler. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrhy jsou zamítnuty. Pozměňovací návrh 334 a 310. Koch, eh, Meissner. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 339 od pana Kocha. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 332 od pana Pirkera. Kdo je pro? Kdo je proti? Žádné stanovisko? 332 od pana Pirkera. Takže předkládám k elektronickému hlasování 332 od pana Pirkera. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Někdo asi zapomněl hlasovací kartu. 22 pro, 19 proti. Návrh je přijat a 312 je stažen. 314 paní Lichtenberger. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Jednička se ruší. Dostáváme se eh, ke 105, tak tam už eh, se to vypouští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 Takže dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 130. A to je ta poslední stránka prakticky. 130. Všechno ostatní se e, buď ruší nebo vypouští. Takže to je doplněk ke kompromisu 17. Pan Groš jenom otázku, pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak eh, pozměvací návrhy eh, padají, ale 121 byla přijata, je to tak. To bylo zamítnuto. Aha, ano, máte pravdu, omlouvám se. Je třeba se v tom eh, dobře orientovat, protože to není jednoduché. Takže všichni souhlasíme, jsme u 130 od paní Votman Kohl. Je to tedy doplněk ke kompromisu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 128. od pana Pirkera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Šestka od paní eh, zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 131 od pana Zíleho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 132 od pana Kocha. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 133 od pana Kocha. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, přijato. 104 od paní Tykau, pro, proti, zdržel se, přijato. Takže navrhuji, abychom přešli ke konečnému hlasování. Takže nejprve v prvním kole budeme hlasovat pro legislativní takto pozměněný návrh. Končím hlasování. 28 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, hlasovalo 42 poslanců. A druhé hlasování, ještě se nerozcházejte, jedná se o ještě jedno hlasování vás čeká. Jedná se o hlasování o legislativních usneseních. Všichni ale e, odcházejí. Prosím, ještě jednou ty karty do zařízení vložte. Máme před sebou druhé hlasování. Počkejte chviličku. Ne, musíme to zrušit protože já se omlouvám, prostě muselo se to stát v klidu se posaďte ještě jednou na svá místa na chvilku. Měli jsme hlasovat o pozměňovacím návrhu 110 od pana Pirkela a e, ten prostě e, měl e, jít pod stůl pouze, že 320, když 321 byla přijata a k tomu nedošlo. Takže já se v tom tady pohybuju musíme se vrátit, musíme hlasovat ještě o pozměňovacím návrhu pana Pirkela číslo 110. Je to někde kolem strany 23 vašeho seznamu, někde tam v těch vodách to pluje, takže 110 od pana Pirkela. A pak samozřejmě musíme znovu hlasovat o e, celém textu. Takže 110 pana Pirkela nejprve. E, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Návrh pana Pirkela je přijat. A teď znovu konečné hlasování číslo jedna, e, takto pozměněné e, usnesení, legislativní usnesení. Znovu musím otevřít toto hlasování, omlouvám se vám za to, takže ještě jednou první celkové hlasování o legislativním usnesení. Chybí nám stále ještě jeden hlas. Jeden hlas chybí to je ten, co si předtím eh, vzal kartu. Končím hlasování. Hlasování je tedy ukončeno. 25 eh, pro, 3 proti a 12 se zdrželo. A ještě k tomu legislativnímu usnesení eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. a tam to nevypadá úplně stejně. 24 pro, 3 proti a 13 se zdrželo hlasování. Takže 25 prý. Dobře, ano, 25 pro. A ještě různé, máme před sebou bod různé, neodcházejte. Prosím všechny o chvilku klidu. Jenom ti, co mají problémy s prostatou, mohou vstát a odejít. Paní Tykao by chtěla ještě něco dodat. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a jejich pomocníkům, jejich asistentům, všem poradcům, všem politickým frakcím za práci, kterou jsme společně odvedli. Byly to celé týdny, během kterých jsme se setkali dvakrát, třikrát. Eh, takže eh, děkuji a děkuji taky sekretariátu výboru TRAN a chtěla bych zdůraznit ještě jednu věc. Tento text eh, může být samozřejmě ještě eh, kvalitněn do plenárky podzimní. Eh, my jsme otevření spolupráci, další spolupráci a každopádně si myslím, že to je dobrý signál směrem k radě, protože rada původně se chtěla držet Eh, přístupu předchozího předsednictví a proto je naše dnešní hlasování obrovsky důležité. Musíme pracovat společně i do budoucna a jsem ráda, že všechny politické frakce v tomto souhlasejí. Děkuji vám a připomínám, že příští zasedání nejsou žádné další body různé, ale naší příští zasedání bude 18. od 15 až 18.30